a také zápis bude schvalován při dalším zasedání. Pokud nebudou žádné námitky, potom budou dnešní usnesení předány příslušným orgánům. A nyní končím naši schůzi.